So dear colleagues, please. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Já bych rád mezi námi přivítal paní Elke Königovou, která je předsedkyní jednotného výboru pro řešení krizí. Vy všichni velice dobře znáte. Pro nás je velkým potěšením, že jste tu mezi námi. Je to poprvé, kdy k nám přicházíte v tomto roce a také poprvé, eh, když jste obnovila váš mandát. To znamená, těší nás, že znovu zahajujeme další cyklus eh, úzké spolupráce mezi našimi institucemi. Setkali jsme se s vámi v prosinci, hlasovali jsme o vašem mandátu a od té doby došlo k určitému vývoji. Zřejmě na to také dojde v průběhu této diskuze. Máme nového stálého člena výboru SRB, pana Jazbeka. Také tu máme zprávu Četního dvora ohledně a také nedávný případ Lotyšské banky ABLV, kde právě váš výbor rozhodoval o tom, zda ano e, či ne přistoupit k řešení této bankovní situace. A dále výbor také vydal celou řadu dokumentů ohledně případu Banko Popular. Bylo to na žádost parlamentu a nás tedy těší, že e, tímto jsme zajistili větší míru transparentnosti ohledně tohoto případu. Také pracujeme v rámci našeho bankovního balíčku na celé řadě témat, které jsou určitě i ve vašem zájmu. Myslím, že se k tomu asi dostanete, takže myslím, že na výběr máme mnoho pro naši výměnu názoru. Já vám tímto předávám slovo. Děkuji, pane Gualtieri, pane předsedo, za velice milé přivítání. Mne velice těší, že zde můžu být, protože jsem přesvědčena, že odpovědnost je klíčová pro náš výbor a konkrétně naší misí je, aby vše bylo ve prospěch evropských občanů, které vlastně zastupuje parlament, takže si velice vážím tohoto vašeho zájmu, těch mnohých témat, které již nabízíte na úvod. A jak jste zmínil, pan Jazbek byl včera vlastně, nebo jeho nominace potvrzena Evropskou radou. To znamená, že tedy um, On, tu, on se k nám již v brzké době připojí a tato, to, tento náš výbor pro řešení krizi už bude zase v plné sestavě. Ještě bych se chtěla dotknout eh, témata, tématu účetního dvora příslušné zprávy. Také jste zmínil vy sám ty dokumenty ohledně Banko Populár a také nedávný případ banky ABLV. A pak na závěr také samozřejmě naše názory na témata směrnice pro obnovu řešení problémů bank a směrnice o kapitálových požadavcích. Vím, že i vy na tomto pracujete. Takže v první řadě tedy zpráva a doporučení účetního dvora. Náš program pro rok 2018 byl zveřejněn v listopadu, už jsme měli příležitost o tom eh, hovořit v prosinci, takže tím eh, nebudu, eh, se tomu nebudu věnovat, tomu konkrétnímu programu. Nicméně dva týdny po zveřejnění programu Účetní dvůr zveřejnil několik doporučení, Eh, která vyplynula z jejich auditu a tento byl proveden zejména v druhé polovině roku 2016 a počátku 2017. To znamená ještě hodně předtím, než jsme měli tedy spuštěné naše plány na rok 2017. My už se spolupracujeme s účetním dvorem, přijímáme jejich kritiky i jejich doporučení a pracujeme na nich. Konkrétně tedy zmapujeme tato doporučení e, s ohledem na ten náš plánovací cyklus pro řešení krizi na rok 2017 a také v souladu s naším víceletým programem. A musím říci, že už jsme mnohé dokázali zlepšit. Například otázka zaměstnanců, v této oblasti účetní dvůr byl hodně kritický a my už jsme vše urychlili, abychom splnili tento plán. V podstatě už jsme v souladu, hovořilo se o 300 zaměstnancích a myslím, že tento plán tedy by měl být již kompletní do konce tohoto roku. Dále tam bylo také zaměření na politiku MREL za rok 2017, to je v době, kdy Dochází tedy k prvním rozhodováním v této věci minimálních požadavků. To znamená, že v roce 2018 se budeme více zaměřovat na určování těchto minimálních požadavků na všechny bankovní skupiny a subjekty. Také tu máme celou řadu doporučení ohledně cílu a záměru pro období 2018 a 2020 v rámci našeho víceletého programu. To znamená vyřešit eh, podstatné zábrany eh, pro řešení eh, krizi. <coughs> Také probíhá spolupráce o dohodách s národními orgány pro řešení krizi, memorandum o porozumění s Evropskou centrální bankou. Také hodláme aktualizovat náš manuál pro plánování řešení krizi Tady spolupracujeme krok za krokem s těmi národními a příslušnými orgány. To znamená, myslím, že v druhé polovině tohoto roku nebo ve čtvrtém kvartálu už tu budeme mít aktuální verzi tohoto manuálu, a všem děláme to prostě po částech. A také Um, pro všechny uh, banky dokončujeme uh, ty plány pro řešení krizi do roku 2020. Já si myslím, že někdo může říci, že eh, to pokračuje příliš pomaly, někdo zase, že příliš rychle. Nicméně já upozorňuji, že tyto, to plánování řešení krize je víceletý projekt, a myslím si, že žádní zodpovědní eh, správci bank nepřistupují urychleně k řešení. Je třeba ehm, zapracovat na ehm, zjišťování údajů, řešení těchto údajů, řešit možné organizační překážky a to vše nějakou dobu trvá, než to přinese své plody. Takže nyní tedy bych se stročně chtěla vyjádřit a děkuji, že jste to již ocenil o tom zveřejnění e, řešení případu Banko Popular v únoru. My jsme doufali, že to bude rychleji, nicméně konzultace nějakou dobu trvaly. Jsme zveřejnili dodatečné informace o tomto případu v podstatě jsme tak vlastně zahájili to takzvané rozhodnutí o řešení krize, takzvaná valuace 2, tedy hodnocení 2 a plán řešení krize 2016. Nicméně bylo zřejmé, že některé informace musí zůstat důvěrné. My totiž nejsme majitelé těch informací, to jsou informace centrální banky ta je vlastní. Bylo to z toho důvodu, že by to mohlo ohrozit veřejné zájmy nebo obchodní zájmy Banko Populár nebo jejich nákupce, anebo protože probíhá ta hodnotící fáze 3. A když zmizňují toto, náš výbor je povinen respektovat právě nezávislost hodnotitele a poskytnout mu dostatečný čas, aby hodnocení dokončil. Podobně tedy jako vy, my velice netrpělivě čekáme na toto hodnocení 3 eh, a samozřejmě doufáme, že to bude v co nejkratší době dokončeno. Nicméně je to v jejich rukou, protože oni jsou nezávislým orgánem a nikdo by určitě nechtěl být obviněn, že tady vykonával natlak, nátlak na hodnotitele, aby byl urychlený. Ehm, musíme tedy postupovat podle pravidel. Pak ten nedávný případ, jak víte, náš výbor v únoru 24. rozhodl, že postup řešení krize nebyl zapotřebí pro Lotyšskou banku ABLV a jejich pobočku v Lucemburku. Takže banky jsou nyní rušeny podle lotyšského a lucemburského práva tento případ ještě velice čerstvý a takový velice specifický, takže musíme být opatrní, když se do toho snažíme eh, si vzít nějaké ponaučení, protože tento případ eh, a pro mě v první řadě je to tedy takové připomenutí toho, že insolventnost eh, je to nadále i takovou primární cestou pro mnoho bank pouze v případě tedy veřejných zájmů, těch kritických funkcí, pak v případě těchto skutečností pak výbor eh, přebírá řešení krize. A v tomto eh, případě tedy eh, to byl plán na rok 2017, který již poukázal právě na to, že je to případ nedostatečných zásadních funkcí v daném členském státě. A pokud tedy by s něco mělo e, nastat špatně, tak by e, insolvence byla tou zvolenou strategií. Nicméně my můžeme říci, ano, máme tu plán řešení krize, konec rozhodnutí a bylo by to vyřešeno, nicméně bohužel tady se prokázalo, jak je zapotřebí harmonizovat legislativu insolventních bank stávající rámec pro řešení krizi, nicméně čili 19 či více postupy pro insolventnost a to rozhodování o bankách na pokraji úpadku a příslušné tedy hodnocení není napojeno automaticky na kritérium pro likvidaci či insolventnost pouze eh, ty národní postupy pro eh, insolvenční eh, postupy mohou být objasněny, pokud jsou tedy v souladu. Tady v tomto případě ale je třeba odstranit nějaké špatné pobytky. Navíc máme to pravidlo, že žádný věřitel na tom nemůže tratit. A to musí vést v podstatě k stejnému výsledku ve všech členských státech bankovní unie. A eh, mělo by to být tedy v souladu s eh, národními insolvenčními pravidly. Nyní také pracujeme na takovém manuálu, národním manuálu, kde by měly být jasné definice a měl by e, sloužit e, také k jasnému stanovení kroku toho, jak postupovat, aby se zabránilo podobným případům jako v Lotyšsku. Je to velice komplexní práce, vyžaduje si určitou míru harmonizace systému. Tady se dívám na vás, protože pouze zákonodárce něco takového může vykonat. A pak na závěr ještě stručně e, o tom takzvaném bankovním e, balíčku. Myslím si, že e, v první řadě je třeba se vyjádřit k těm pozměňujícím návrhu toho eh, eh, rámce pro řešení krizi, který se zakládá právě na zkušenostech našeho výboru. My samozřejmě máme trošku odlišné postupy, jak eh, toto řešit. Tady hlavním bodem je otázka proporčnosti. My následujeme naše tedy žádosti pro ten rámec řešení krize Samozřejmě, že národní orgány tady tuto situaci řeší a vlastně stanovují, ale pokud žádáte, abychom byli proporční, tak musíme mít určité pravomoci, no a to se týká celé řady oblastí, jako kvalitu a kvantitu těch minimálních požadavků MREL, lhůty pro splnění, a také způsoby, jak se postupuje k nápravě. Pokud se chceme tedy soustředit na možnost vyřešení těch eh, jednotlivých případů, tak potřebujeme tu míru diskrétnosti, abychom mohli řádně vypracovat na míru ty minimální požadavky. Tímto tedy, když se od nás očekává, abychom byli proporční a vysvětlovali naše volby, tak eh, je eh, tedy důležité eh, pochopit v první řadě specifické situace každé banky. Takže tady opravdu hodně apeluji, abychom eh, tedy věděli, že je zapotřebí určitá míra té diskrece pro orgány pracující v řešení krize. A také zapotřebí míra eh, flexibility v případě řešení eh, riziky. Eh, je třeba mít na míru právě stanovené ty minimální požadavky bez nějakých omezení. Tady bychom také mohli řekněme, vše trošku zeštíhlit, všechna ta pravidla. A ohledně stanovování těch minimálních pravidel, tady bychom také doporučili takovou, řekněme, revizi toho dvoustupňového procesu, kde tedy náš výbor stanovuje cíle minimálních požadavků, ale národní orgány je musí implementovat, musí toto rozhodnutí výboru implementovat a nemá tam žádnou marži podstatě se jedná o implementaci 19 různými správními legislativami, takže si myslím, že by bylo jednodušší, aniž by se museli nějak zásadně eh, měnit postupy a bylo by to srovnatelné, kdybychom ta eh, rozhodnutí nasměřovali přímo na banky. A nyní na závěr ještě jedno téma a to je moratorium. Asi znáte náš postoj. My to potřebujeme v rámci našeho řešení krize a do toho rozsáhlého scénáře. Samozřejmě um, na tom pracujeme tedy i s celým naším týmem, ale uh, nebudeme se věnovat tématu EDIS, a otázce eh, likvidity v případě eh, řešení krizi. Tady, myslím, komise a centrální banky k tomu mají co říci, ale k tomu se asi ještě dostanu v rámci vámi položených otázek. Nyní vám děkuji za pozornost. Děkuji Zazněla tu celá řada témat, kterých jste se dotkla. Některá ještě asi nadnesou i kolegové, takže začneme naše příspěvky a v první řadě pan Bal. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise hm, v tomto měsíci eh, předložila své návrhy k nedobytným úvěrům. A, vám, paní Kénik, Eh, eh, je připisován eh, citát z léta 2016, kdy jste řekla, že NPL jsou otázkou, která, kterou je třeba řešit a každý měsíc nebo rok, co prodlíme, tak ten problém nám nesmizí. Tak tohle už jste říkala před dvěma lety. Určitě jste musela dlouho čekat, paní Genich. My tady v Evropském parlamentu také. A teď jsou tady tedy vlány komise k nedobytným úvěrům. Komise e, pořád předpokládá, že jich je nějakých 950 miliard eur v Evropě. Oproti tomu ta agregovaná čísla v e, předběžném EMRE e, jsou trochu nižší. Minulý týden banka ECB řekla, že chce pod politickým tlakem, nebo pod politickým tlakem revidovala tato čísla a, a kromě toho a se v rámci Evropského měnového fondu má usnadnit přístup k rekapitalizaci z veřejných zdrojů. I to si myslím, že je důvod k obavám. Ale zejména vzhledem k tomu, že nejsou ty staré zátěže očištěny Eh, já bych se vás rád dnes na začátek slyšení eh, zeptal, eh, co nám můžete poradit jako šéfka SSB, e když jako spoluzákonodárce se budeme zabývat téma v redukce, tématem redukce tohoto. Děkuji. Thank you. Děkuji. Mohla bych si zjednodušit život tím, že řeknu, že MPR je pro dozor a nikoli pro řešení krizí, ale většinou takto neunikám problémům. Já jsem při mnoha příležitostech řekla, a je to trošku podobné jako ta diskuse v MVAL. Pro tuto chvíli situace je dobrá, čili pokud banky nebudou ten problém řešit, tak kdy to chtějí dělat? A MPR se snížily, ECB používá své přesvědčovací pravomoci a působí na banky v tom smyslu, aby snížili tuto úroveň. Je zajímavé, že dá se najít zázračné řešení, které nebolí. V podstatě jediná částka, které jsme přispěli my, byla dokument o možných vnitrostátních AMC, ale zase musím říci, že v podstatě neexistuje způsob, jak zrušit ztráty. Ta magická myšlenka, eh, že se to bude platit ze státu, je sice hezká, no ale potom stejně nakonec to někdo zaplatit musí. Takže já tlačím na banky, ano, nedá se to udělat všechno najednou, ale musí být jasné, kterým směrem se ubíráme. A je to hlavně na národních bankách. A dá se tedy říci, že tady máme určitý problém, který jsme zdědili z minulosti a navíc budeme muset vyřešit ten problém, že se nepřipravujeme na nadcházející krizi. Takže Nemáme proto žádný recept. Pokud se stane, že nastane další krize s takovými to úrovněmi MPL, tak to nebude hezké. Děkuji. A pokud máme mít ustanovení týkající se obezřetnostní, um, obezřetnostního backstopu, tak je potřeba to udělat těmi správnými kroky a to legislativně. Jako pan Vajcekr. Děkuji, pane předsedo. A velice rád vás i vidím, paní König. V první otázce bych se chtěl vrátit ke zprávě Evropského účetního dvora. V tuto chvíli diskutujeme o MRL a proto by bylo užitečné, kdybychom bývali měli re, rezoluční plány z MRL, které budou plně v souladu, tak abychom byli schopni potom řádně nakalibrovat argumenty o MRL v kontextu, který není ovlivněn pouze zkušeností finanční krize. Bohužel to také znamená, že už se úplně nedrží řada lidí toho cíle, že i ty největší národní instituce musí být takové velikosti, kdy je možné řešit jejich krizi. A proto mám na vás otázku. Jak se postaráme o to, že alespoň u těch největších bank budeme mít plány pro řešení krizi, které budou plně v souladu s pravidly a za druhé, jak vytvořit proces, jehož prostřednictvím, a nevím, jestli to tady budete dělat vy, anebo někdo jiný, vyhodnotíme, zdali tyto plány pro řešení krizí vyřeší tento problém a na jejich základě veškeré finanční domy budou řešitelné, pakliže dojde k jejich krizi. A teď otázka přeskumu EZA myslíte na základě svých zkušeností, že by bylo možné mít pro velké CCP v budoucnosti eh, jednotný orgán pro řešení krizí. Já se pokusím začít první otázkou. Především si myslím, že máte úplně pravdu v tom, že zatím jsme ještě nedošli k tomuto cíli, že bychom měli plány řešení krizí, které by byly plně v souladu, a to pro všechny banky. A platí to ve dvou oblastech. Velká většina velkých bank už mají poměrně slušnou zásobu MRL, takže když říkám, že stanovujeme tyto cíle, tak v podstatě u polovinu, poloviny bank, kde jsme si stanovili závazné cíle v oblasti MRL, může se to zlepšit časem, ale u poloviny z nich v podstatě nepotřebujeme žádné přechodné období, protože už vlastně naplňují tento cíl, ale je to pouze částečné vítězství, protože ten cíl se bude dále vyvíjet. Řada bank ale už v této pozici je. U řady bank budou potřebovat, řekněme, dva roky na to, aby se dostali k tomu potřebnému MRL. U některých to bude trvat déle a u některých to bude trvat hodně dlouho. Pokud nemáme to správné MRL, tak potom vlastně nebude se moci předpokládat, že se krize takové banky dá vyřešit. Ta otázka, kdo tedy posoudí, zdali ten plán povede k tomu, že krize případná bude vyřešena. No jednak výbor a potom kolegium, které rozhodne o tom plánu. Máme tam i tedy součinnost vnitrostátních orgánů pro řešení krizí, případně mediaci, pokud si někdo myslí, že ten plán není v pořádku. Má to svůj vývoj. Cíle, které jsme stanovili v roce 2017, byly pouze jedním krokem tohoto vývoje, který musí být následován něčím jiným ještě. A to jak v oblasti kvality, tak v oblasti množství. přeskum EZA. Já jsem od samého začátku cítila, že u těch opravdu velkých ústředních protistran, které jsou mezinárodní, a máme jenom málo států, které mají takovéto centrální protistrany, a pokud se na ně máme dívat z pohledu řešení problémů mezinárodně a také v souvislosti a s clearingovými státy, tak to bude dávat smysl. Ale je to pochopitelně na vás. První krok je řešit otázku jejich oživení a potom řešení krize. CCP jsou ale určitě součástí bankovnického prostředí a nemůžeme se na ně dívat zcela nezávisle na bankách. Takže eh, jak si cením si toho, že to chcete dále řešit. Děkuji, pan Luka. Ne? Pan Zíle, prosím. Sorry. I totally misunderstood what you told me. Okay. Uh, Ramon Tremosa, my fault. Ramon Tremosa. Ramon Tremos, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji. Ještě jednou vítám paní König v Evropském parlamentu a mám pro vás tři otázky. Ta první se týká italských voleb. Obáváte se toho, že vítěz bank těchto voleb je strana, která je proti Bejlinu? Rád bych se dozvěděl, co se to myslíte. Za druhé, Lotyšská banka IBLB. Minulý týden bylo tedy řečeno, že tato banka a Lucemburská cožená společnost je na pokraji úpadku. Nicméně, SRB má za to, že řešení problému na evropské úrovni nebylo potřebné, nebylo v zájmu veřejnosti. Proč? Jaké právní dopady bude mít také to, že Lucemburský soud odmítl žádost uzavřít ceřinou společnost v souvislosti s tím, co rozhodlo SRB. A poslední otázka, paní Kenek. V loni v listopadu jste říkala vyšetřovací komisi pro finanční krizi ve Španělsku, že konečné hodnocení Deloitu týkající se Banco Popular bude k dispozici na začátku roku 2018. Můžete pro účely transparentnosti říci, kdy tento dokument bude veřejně dostupný? protože víte, že nařízení říká, že SRB má zajistit, že takovéto hodnocení proběhne co nejrychleji poté, co je přijato rozhodnutí o řešení krize. A to bylo před devíti měsíci. Já začnu tou poslední věcí. Už jsem ve stručném úvodu zmínila, že jak vy, tak my očekáváme toto hodnocení. Já jsem skutečně doufala, že ho budeme mít v únoru nebo březnu. Březen ještě tedy úplně neskončil, ale pořád, ale začínám se obávat. To hodnocení je nezávislé. My jsme chtěli my jsme řekli jasně, že chceme, aby toto hodnocení bylo k dispozici co nejdříve. Ale my ho nepíšeme a nemůžeme udělat víc, než na ně apelovat. Poslední zprávu, kterou jsem slyšela, je duben ale začíná být opatrná, protože už jsem v minulosti slyšela, že to bude únor. Teď, co se týče italských voleb, tedy vaše druhá otázka. Sleduji volby v různých členských státech stejně tak jako vy. A voliči mají právo vyjádřit svůj názor. Budou mít vládu a uvidíme, takže k tomu bych se teď nevyjadřovala. Co se týče lotyšské banky, tak eh, spolu s vnitrostátními kolegy z Lotyšska a z Lucemburska jsme už v roce 2016 tuto banku diskutovali Měli jsme pocit, že nemá žádnou kritickou funkci pro fungování lotyšské ekonomiky a ekonomiky Evropské unie a následně neohrožuje finanční stabilitu v Lotyšsku. A to z toho důvodu, že ta banka měla trochu zvláštní obchodní model. 80 vkladů byly banky od neevropských občanů. Většinou to byli Rusové, Ukrajinci, Čili to byli občané společenství nezávislých států. A nebylo to příliš napojeno na lotyšskou ekonomiku. Z toho důvodu jsme tehdy, když, jsme, když bylo rozhodnuto, že ta banka, banka je na pokraji úpadku, že prostě nechceme nic změnit. pak se tedy objevil evropský systém pro řešení krizí, ale jednotlivé zákony o úpadku jsou vnitrostátní a protože tady se jedná o trochu specifický případ, tak Lucemburský soud rozhodl na základě toho, že banka je solventní, má dobrou kapitálovou pozici, je to maličká banka, že má kvalitní aktiva, nicméně nemá likviditu, takže nemůže vlastně podložit penězi své a, závazky, protože se nemůže zbavit amerických aktiv a že tedy soud dává moratorium, ale není z to poslat banku do bankrotu. To bylo rozhodnutí na základě vnitrostátního práva, nezbývá nám než to vzít na vědomí. Co se týče Lotyšska, tak tam to bylo jinak. Tam banka, respektive její vedení, se dobrovolně rozhodli, že tu banku pošlou do bankrotu a teď se to hodnotí a pravděpodobně to projde. Co jsme se z toho naučili? Harmonizace této části insolvenčního práva by asi byla ta lepší možnost. Děkuji. Pane Zíle, chcete ještě slovo? Děkuji mnohokrát. Přesně na to jsem se tě chtěl zeptat. Bohužel běží dva výbory na jednou a poslanci občas musí sedět v obou. Takže ještě jednou děkuji za vaši odpověď. Slyšel jsem jenom malou část, jsem z Lotyšska, takže jsem se chtěl taky zeptat na nedávnou situaci týkající se ABLB. Ta banka je třetí největší banka v Lotyšsku. Nicméně politické rozhodnutí padlo, že to není banka systémová, ve smyslu, že by ohrožovala stabilitu systému a že nebylo ve veřejném zájmu, aby se udržovala tato banka při životě. A následně se tedy nespustil mechanismus řešení krize. V malém státě eurozóně i druhá či první největší banka nemůže z pohledu celé eurozóny být vnímána jako něco, co ohrozí stabilitu celé eurozóny a následně tedy se nespustí řešení krize. Nemyslíte si, že v tom je problém? Možná už jste odpověděla na otázku týkající se praní špinavých peněz, které je stále v národních rukou. V takovýchto případech, jako třeba Lotyšská, bankovní sektor má eh, hodně zákazníků mimo e- Evropskou unii a následně vzniká větší potenciál problému praní špinavých peněz a za pár dní se může velmi změnit bilance banky. Nemyslíte si, že praní špinavých peněz by se mělo přesunout na eh, SSM nebo SRM na evropskou úroveň, jinými slovy? Ta otázka, jestli tedy největší nebo druhá největší banka v členském státě, malém, by v podstatě se nikdy nedostala do postupu řešení krizí, tak tam s tím nesouhlasím. Ta banka ABLB byla velmi specifická. Protože když se na to podíváte, a já už jsem o tom dříve hovořila, 80% jejich vkladů byly od lidí, kteří nebyli evropský, evropští rezidenti. Eh, čili v podstatě nebyla zainteresovaná příliš v ekonomice Lotyšska. V reálné ekonomice ani co se týče domácnosti. Čili podle evropských standardů to sice byla malá banka, ale malá banka, pakliže je eh, hodně zaintegrovaná do vnitrostátního hospodářství, tak pořád může být považována za banku, kterou již krizi je potřeba řešit. Mimochodem, bylo to rozhodnutí, na kterém jsme se zcela zhodli s eh, lotyšskými a lucemburskými kolegy. A teď druhá otázka. AML. Praní špinavých peněz. Já si myslím, že to není rozhodnutí, které máme dělat my. Rozhodně to není funkci SRB. Vždycky jsou výhody a nevýhody jednoho a druhého řešení. Když se podíváte na tuto situaci, tak si myslím, že je dobře, že dozorčí orgány mají své slovo v oblasti řešení reputačního rizika. A myslím si, že bylo dobré, aby ta role byla ještě větší. Děkuji. Já také děkuji. Před více než třetí lety jsme ustanovili jednotný výbor pro řešení krizí a před ještě delší dobou jsme stanovili, ustanovili další instituce bankovní unie. A mnozí si nyní kladou následující otázku. V Itálii jsme viděli, že situace byla abnormální, z toho důvodu, že se jaksi opět poskytovala státní pomoc. Byť jsme tedy slíbili, že státní podpora v bankovní unii skončila. Potom jsme měli případ Banko Popular, kde jsme zjistili, že údaje, které měly k dispozici instituce, aby mohly vyřešit tento problém, byly zcela nedostatečné a že jste měli velké štěstí, že jste našli někoho, kdo by zaplatil aspoň euro. A teď jsme se dozvěděli, že ten systém nefunguje, protože poměrně malá banka v Lotyšsku selhávala kvůli problémům s praní špinavých peněz. A orgány se nemohly shodnout na tom, kdo rozhodne, zdali ta banka je na pokraji úpadku nebo ne. Takže paní König, já mám jednoduchou otázku. Kdy už ten systém bude konečně fungovat? kdy bude normální, tak jako jsme to občanům slíbili. A v poslední řadě, co nám zákonodárcům co od nás zákonodárců potřebujete, aby ten systém fungovat mohl? Děkuji za odpověď předem. Děkuji za vaši otázku. Co se týče Banko Populára, tak tam jsem v jednu chvíli řekla, že i v tom případě jsme si uvědomili, že data budou problém. V tom samotném případě problém nebyl, protože to byl někdo ochoten koupit, takže se to tím vyřešilo. Banko Populár můžete použít jako příklad pro řadu argumentů, nicméně prostě šlo to podle pravidel, byť pravda, měli jsme trochu štěstí, protože někdo byl ochoten tu banku koupit. Kdybychom neměli, tak tam prostě by byla otázka, kdo to zaplatí. To je pořád ještě otevřené. Ten lotyšský případ, to je jaksi také, to také patří mezi má přání. A už jsme to říkali dříve. Máme evropský režim řešení krizí, ale insolvenční právo je vnitrostátní. Takže chceme-li mít zásadu, že žádný věřitel nepřijde zkrátka, tak to také závisí na vnitrostátním insolvenčním právu. Tady máme specifický případ banky, u které víš padlo rozhodnutí, že je na pokraji úpadku, nicméně toto se jednoduše nepřetaví do vnitrostátního insolvenčního práva a to bych ráda vyřešila. Teď, co se nás týče, tak pro nás je teďka důležité, a už to není jenom přání, je to spíše úkol, vyřešit MRL a různé překážky. Potřebujeme manevrovací prostor, ale zároveň k tomu musíme přistupovat realisticky a musíme vědět, že to všechno nebude hotové za rok. Bude to prostě trvat. Ale je potřeba, aby se to ubíralo správným směrem. Samozřejmě, že těch přání bych mohla mít více, ale to, abychom řešili otázku insolvenčního práva a financování řešení krizí, a aby nikdo nemohl říkat, ale počkejte, on se možná objeví další legislativní balíček, který svět úplně změní. Aby k této situaci už nedocházelo, tak to by bylo nejlepší. No musím říci, že když se ptám svého syna, co chce, tak je daleko otevřenější a daleko více toho chce, tak klidně můžete být, půjdu. Vy jste byl dost náročný. Já to mám tak dělat. No ale uplatňovat jednu věc a ne druhou, to je trochu divné, jak jste říkal, no ale stejně. Měli jsme k tomu dlouhou diskusi. A teď to tady nebudeme opakovat. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní eh, Kenich, eh, za eh, výklad a za to, že nám dáváte příležitost vám položit příslušné otázky. Pro menší eh, politickou frakci jako GUE NGL je tady někdy těžké eh, prosadit eh, něco obsahuje v parlamentu, ale kompetence SRB jsou hodně vysoko a na našem seznamu přání. Kolega Zelených říká, že my tady máme své seznamy přání a všem otázkou je vždycky, jak je politicky prosadit. Vy jste se dotkla celo, celé řady věcí a já bych se spíše Eh, zeptal na něco, abych eh, příslušným kolegům eh, umožnil od vás uslyšet určitý, určitou radu. Vy jste hovořila na předělání podmínek BRD, o předělání těchto podmínek a Čili eh, teď jde o eh, definování eh, nárazníkového pásmo MRL pro jednotlivé banky, silnější pravidla na jednu stranu a přísnější dohled na stranu druhou. Myslíte si, že návrh komise jde tím správným směrem, nebo přejete si pro SRB větší flexibilitu? a potřebuje tady SRB trošku větší eh, prostor. Mm, a druhá otázka je, jestli eh, si myslíte, eh, by MRL měl být nadřazen jiným v dluhovým instrumentům. Budu se těšit na vaši odpověď. Děkuji vám za vaše dotazy. Souhlasím pokud o BRD2, hm, a teď hovořím o tom původním balíčku, tady jsou jasně, jasná dvě témata, která se týkala MRL. Hm. Dříve ten útesový efekt, eh, který se týkal GSIPS a, a, a jenom OSIPS eh, pouhý pilíř 2 hm, a další eh, systémově důležité banky. které můžou být také důležité pro ekonomiku členského státu. Alespoň tak jako eh, GESI, takže ten, tam ten úzusový efekt je opravdu eh, věc, kterou je třeba se zabývat na naší straně. Druhá věc. Pokud budeme chtít, aby banky byly, eh, nebo jejich problémy byly řešitelné, tak EFL není eh, sám o sobě výkučem jenom pro sebe. Jde o to, aby se daly vyřešit ty problémy a proto potřebujeme prostor, abychom stanovili MRL podle eh, složitosti skupiny, podle hm, celkové kapitálové zásoby skupiny. A je jasné, že podřízení MRL je euro eh, eh, lepší kvality, protože eh, se tady řeší princip, že žádný věřitel nebude znevýhodněn. Ale také se zde řeší to, že nemůžete nebo nechcete rekapitalizovat z nich zdrojů, ani pokud nevyřešíte ten základní problém. Ten eh, seznam přání by mohl být eh, nekonečný, ale myslím si, že to je třeba větší flexibilita. A, a je tady také třeba jasně řešit eh, téma a i vnitřního MRL. Můžete hovořit o MRL pro celou skupinu, ale uvnitř skupiny musíte také přidělit to, čemu můžete říct vlastní kůže na trh, nebo Hmm, nějakou takovou předběžnou pozici pro MRL. A tam ta stávací legislativa je buď eh, eh, příliš rigidní, protože se to dělá subjekt po subjektu, nebo eh, příliš málo ambiciozní, pokud se podíváte jenom na úroveň skupiny. Děkuji. Tak vítěz markovali. Děkuji Ramonovi. Eh, za to, jak se eh, zajímá o Itálii. Eh. To bylo hlasování lidu, ale myslím, že se musíme spíš zabývat s třetím zájmu v takzvaně nezávislých orgánech. No, o to se snaží moje strana. Každopádně dvě otázky na paní Koenig. Jak se pokoušíte ve svém posouzení Emerlu zohlednit výpočet eh, úvěrového rizika v bankovním systému. To není eh, standardní operace. A já si kladu otázku, eh, jak tohle děláte a s jakou mírou volnosti. Potom zkušenost s nelikvidními cenými papíry. My se teď hodně eh, zaměřujeme na dobytné úvěry, to je masivní problém, ale, ale jak říkal pan Balc, tady máme 950 miliard těchto úvěrů, ale máme tady také eh, derivátový trh s nelikvidními instrumenty, které mohou být eh, hodnoté v každou chvíli, ale můžou také další chvíli poměrně rychle tedy přijít o velkou část své hodnoty. Velké banky, eh, bankovní skupiny země, francouzské banky jsou eh, silně exponovány vůči těmto eh, instrumentům, takže jak je možné ocenit nějak vážně a nezávisle, bez střetu zájmu takovéhle věci? Protože tohle je systémový problém. Samozřejmě je třeba řešit NPL, ale obávám se, eh, že je zapomínáte na celý eh, sektor těchto nelikvidních eh, instrumentů. Mohu vás ujistit, že nezapomínáme na ně. Ale my jsme řešili tohle téma už na předchozích zasedáních. Je to především téma pro dohled, úvěrové riziko a mm, popisovat ho v kontextu kapitálových požadavků. My se tady zabýváme eh, celkově eh, tím tématem eh, nelikvidních aktiv, derivátů, což úplně není to samé, pokud jde o řešitelnost problému a otázkou, otázku jak. Potom tady řešíme, jak Eh, řešit ta portfolia derivátů eh, eh, solidním, solventním způsobem. To znamená, uvědomte si, že máte aktiva. No, je to součástí naší práce, ale je to provázané s tím, co ten dohled musí udělat na jednu stranu, na straně oceňování. Myslím si, že tam to dělají dobře. A na druhou stranu mezi tím, co my musíme posoudit, když se zabýváme tím, abychom rozdělili no, různé části toho portfolia a té instituce, u které se eh, řeší problém. Děkuji, Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní uh, už jste o tom hovořila, a sice EDIS a MPL. Uh, vy jste v únoru eh, ve Verčas eh, v rozhovoru uvedla, že jste pro eh, jednotné pojištění vkladů, i když je to v některých šlátech, státech velice sporné, zejména Eh, představitele eh, lidových spořitelů eh, požadují snižování rizika dříve, než dojde ke, sniž, ke sdílení rizika. Zároveň vy jste také hovořila o záchranách bank z peněz poplatníků a Evropská centrální banka už vlastně představila takový rychlý plán, čili jsou představená opatření nebo návrhy na opatření, a, a také pro a, řešení těch problémů do budoucna prostřednictvím změny CRR, čili těch požadavků na kapitálovou adekvátnost. A, a jak už tedy víme, těch nesplatných, nesplácených úvěrů je nějakých 250 milionů. Jaké máte, tedy vzhledem k vašim zkušenostem s likvidací bank, nebylo by vhodné nejdříve zabránit hromadění takových ne, dobytných úvěrů. Některé členské státy v posledních letech, jako Itálie a Řecko, v posledních letech nepřijaly žádná další opatření ke snížení objemu těchto úvěrů. Společné krytí eh, společné pojištění úvěru eh, nepřeneslo by akorát toto riziko eh, na ostatní, aniž by se řešilo jádro toho problému? Tak já se pokusím vyřešit, tedy odpovědět a vysvětlit, proč navrhujeme, a neříkám hned dnes, evropský systém pojištění vkladů. Pokud se podíváte na ten rámec, tak máte jednotný dohledový mechanismus, jednotný mechanismus řešení krizí, a, a ptali jste se mi eh, na přání k Emrelu a eh, já jsem říkal, že vždycky z hlediska hostitelské země co se, eh, je otázka, co se stane, pokud nějaká banka selže a někdo zapomene moji dceru, moji dceru. Takže ten problém bude národní. Takže pojištění, vklady budou pojištěné na národní úrovni, zatímco ten eh, systém řešení krizí bude evropský. Takže eh, ten argument z naší strany je, že pokud eh, chcete opravdu, aby tohle byl evropský, tedy rámec Evropské bankovní unie, tak i ten systém pojištění vkladů musí být evropský, aby tady nebyly žádné Eh, falešné stimuly nebo eh, žádná národní předpojatost. Samozřejmě eh, sdílení rizika je jeden konec a, sdílení, a omezování rizika je druhý konec nástroje, ale do určité míry s vámi nesouhlasím, upřímně řečeno, že se nestalo nic k NPL. Myslím, že členské státy to řeší, můžeme být ambicioznější a říkat, že se toho musí stát více, musí se toho dít více, a do této eh, míry vítám, co eh, komise to udělala v posledních 12 měsících. A je třeba toto prostě eh, řešit. A otázkou je, jestli čekat na to i dokončení toho jednoho a potom zjišťovat co další, a nebo se pokusit udělat pokrok trochu vpřed. A myslím si, že ten zimní eh, návrh komise by byl aspoň krokem a uvidíme, jak se bude vyvíjet ta debata. Nicméně eh, v zásadě ten eh, systém potřebuje stát na obou nohou. Děkuji, Danuta Hebner. Děkuji, pane předsedo. Paní Kénik, jako vždy je mi potěšením vás, vám naslouchat. Vracím se k Emerlu a Tilaku v kontextu Brexitu, protože po eh, Brexitu všechny ty nástroje eh, ručení vydané podle eh, britského práva už nebudou mít nárok na Emerald ani Tilak. Nebudou obsahovat ty smluvní podmínky požadované podle článku 5. 55, pardon. A mm, jaké řešení tedy můžeme mít pro ty nově vydané smlouvy a ty eh, nedoběhlé. A potom druhá věc se týká memoranda. Hmm. A k úpravě eh, BRD. Asi víte, moratorium, ano, co jsem říkala? Pardon, mm, moratorium, memorandum je hezčí slovo než moratorium, takže eh, pochopíte, proč mi to ujelo. My jsme už jim slyšeli hodně od zástupců odvětví eh, obav vyjádřených zde, eh, ale eh, také pokud se podíváte na to, co předkládají kolegové z politických frakcí, tak mm, slyšíte obavy, které se týkají trvání, ale často jsou tady také připomínky k tomu, že ten nástroj není vůbec užitečný. Z hlediska dohledu eh, je toto velice užitečný nástroj. Jak to vidíte z vašeho pohledu? Děkuji vám za otázku a nejdříve zareaguji na to, co souvisí s Brexitem. My jsme v minulém roce začali a budeme v tom letos pokračovat. Eh, říkat bankám, eh, že se musí připravit na to nejhorší a po Brexitu všechny emise podle anglického práva to není vůbec rovnoměrně rozprostřené v Unii, ale je spousta eh, obligací vydaných podle anglického práva, by už se nekvalifikovala na MREL. To je eh, samozřejmě, eh, to není pravda úplně, některé mají určité smluvní důležky, ale my jsme varovali, že všechno, co bude vydáno teď, by mělo de minimis mít smluvní důležku. Já bych pořád preferovala abychom eh, zde měli eh, to uznání podle zákona, tak eh, mm, že Britové budou uznávat naše rozhodnutí a my budeme uznávat jejich rozhodnutí, ale jediné, co můžeme říkat teď, je, že de minimis budeme potřebovat smluvní doložky. Pokud ty statutární doložky odpadnou a nejsou ničím ekvivalentním nahrazené. A, a ta druhá věc, která se týká a, k tomu nástroji moratoria. My jako SRB si myslíme, že tento nástroj má svoji cenu nejenom jako nástroj, který se použije po každé, ale pro, jako nástroj pro dané případy. Použilo se to v tom litevském případu, případu, protože to umožnilo té bance, aby vytvořit, aby eh, nahromadila tu nezbytnou likviditu, ale aby se eh, od, od eh, jakékoliv výhody pro někoho, kdo bude jednat jako první. A my jako orgán říkáme, že je to obtížně použitelný nástroj mezi fází, kdy dáváme ještě eh, pře, eh, prostor k eh, záchraně a rozhodnutím o řešení krize, které se dělá přes víkend. Čili, protože jinak už není možné zabránit odlivu prostředku Od pět dní, to byste se ze pondělka dostali do, víkenda, do víkendu. A my dobře víme, že eh, ten eh, průmysl eh, zaměřuje, nebo to celé to odvětví se zaměřuje na ty státní doložky a to všechno můžeme pokrýt takovými výjimkami z moratoria, protože ty mohou být, ty se můžou týkat těch zcela zajištěných smluv, ale tohle není nástroj pro GSIPS. Je to pro takové menší situace, kdy nechcete dát trošku prostor a, a k tomu, aby se ty věci udělaly uspořádaně. Takže eh, se vůbec, mě vůbec nepřekvapuje, že tohle Daniel řekla Pervanš Perez. Merci. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k té lotyšské bance. A to mimo jiné i z toho důvodu, že si myslím, že v tomto případě jsme ještě úplně nevyřešili vztah s SSM. Událo se to velmi rychle. V předchozím italském či španělském případě jsme měli určité otázky týkající se toho, jak se předávaly či nepředávaly informace mezi SSM a SRB. Tady mám pocit, že už to takto nevypadá vůbec. A chtěla jsem jenom zjistit, jak se to stalo. A proto se vás na to ptám. A za druhé, vy jste říkala, že je potřeba, abychom se podívali na otázku reputace bank. Dokonce jste řekla, mohlo by se zajít až tak daleko, že bychom se mohli zabývat otázkou reputace. Já jsem se dívala do nařízení a tam se používá slovo reputace jednou, ale vůbec ne v tom smyslu, které, ve kterém jste ho použila vy. Je jas, vidíme, jak se můžete snažit ubírat tímto směrem, abyste překonali uh, ten problém a dostali se z, toho, z té slepé uličky, pokud řeknete, že máte dohlížet na přístup jednotlivých finančních domů k praní špinavých peněz. To jaksi není ve vaší kompetenci a proto je potřeba trochu zadními vrátky řešit tento problém. jste tedy hovořila o slově reputace, předpokládám, že bychom, a vy jste sama říkala, eh, že bychom mohli použít slovo obchodní model, ale jak to udělat přesněji? Včetně vaší diskuse s SSM. Jak zajistit, aby odteď byl tento nástroj k dispozici. Potřebujete k tomu nějaké pokyny nebo potřebujete legislativní změnu? Co se můžeme poučit z lotyšského případu, beruc v úvahu tedy dělení práce mezi členskými státy a Evropskou unii v oblasti praní špinových peněz? K té první otázce propojení mezi SSM a SNB. Myslím, že v lotyšském případě konkrétně, jak jsem předeslala, my jsme byli informováni podob, zároveň tedy s tím tiskovým prohlášením eh, ze strany eh, Spojených států. Oni říkají, že hlavním podezřelým eh, tedy ten ještě nebyl vyjádřen. <clears throat> a propojení mezi SSM a tímto případem to fungovalo velice dobře. Tam fungovala úzká spolupráce, vše bylo vyřešeno v krátkém období, takže tady není nic, na co bych mohla poukázat. Ovšem, co potřebujeme podpořit, otázka reputace banky, to není prostě naším takovým měřítkem pro to označení, zda je na pokraji padku nebo ne. Spíše je to v té oblasti SSM, nicméně my povzbuzujeme náš tým, když pozorují tu banku, tak nebuďte tak schovývaví jenom proto, že banka má prostě dobré skóre, že vše je v pořádku, že ta čísla vypadají dobře. Podívejte se na jejich eh, business model, na příslušná zjištění, kde mohou být rizika, aby to nebylo eh, všechno následně velkým překvapením. Takže Samozřejmě toto není předmětem práce našeho týmu, je to zejména pravomoc SSM, kteří eh, porovnávají ty podnikatelské modely, tu eh, výkonnost a podobně, takže to je spíš tedy jejich pole působnosti, ale eh, i my k tomu přihlížíme v rámci toho plánu pro řešení krize. Zodpovědnost v rámci praní špinavých peněz, to je národní pravomoc a je na zákonodárci, aby rozhodl tedy, zda to zůstane v té vnitrostátní pravomoci, anebo se to propojí na evropskou úroveň. Ehm, ty mm, pokyny Myslím si, že toto byl poměrně jedinečný případ, tedy bylo zapotřebí šířit tu informovanost. A to, zda, to tedy může být opravdová hrozba pro banku. A já tady opravdu nevidím, co by tady zrovna náš tým to ještě mohl více udělat. Já vám děkuji. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na řecký bankovní systém. Já pocházím z banky. Eh, z Řecka jsem přesvědčen, že bankovní systém naší zemi je na tom již lépe, že jsme překonali krizi z roku 2015, pomalu, ale jistě. Nicméně stále jsou tu ještě problémy, rekordní počet nesplácených úvěrů a konzistentní také eh, nízká míra bankovních vkladů. Takže jak nahlížíte na tu řeckou situaci? Revidovali jste ten systém včasného varování? Následujete obecné pravidlo bez nějakých konkrétních ustanovení? Můžete to osvětlit? Já se vždycky snažím příliš nevyjadřovat ke konkrétním um, systémům jednotlivých zemí ale v rámci toho rozhodnutí ohledně minimálních e, požadavků a plánu 2017, tam jsme jasně stanovili, že nebudeme stanovovat závazná rozhodnutí v rámci MRL pro banky, které procházejí restrukturalizaci e, z celé řady různých důvodů, prostě pro ně dosažený toho požadovaného MRL není eh, v dané době možné. Nicméně je třeba uznat, že v průběhu času tedy všechny banky v naší působnosti nebo které potenciálně mohly jít cestou řešení sporu, pokud by se, řešení krizi, pokud by se dostali do úpadku. To byl prostě takový postupný proces. To je vše, co k tomu mohu říct. Děkuji, Juanes Fernández. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji vám a vítejte v Evropském parlamentu. V první řadě bych se chtěl připojit eh, k té vaší eh, netrpělivosti vaši i naši, aby jsme již byli obeznámeni se zprávou Deloitte ohledně tedy toho zacházení s eh, bankou, takže ehm, i vy jste řekla tedy, že nevíte, zda je možné vynakládat eh, další nátlak, abychom rychleji byli obeznámeni s tímto textem. Ještě tedy stručně k té bance ABLV. Vy jste zmiňovala tu potřebu vylepšit a harmonizovat ty insolventní legislativy, aby bylo um, snadnější provádět to zhodnocení, zda je třeba tedy um, dodat likvidity anebo řešit jinou cestou. A také jste zmínila určitou potřebu možná později harmonizovat tu insolventní legislativu a také zajistit určité pojištění těch společných vkladů. Víte, že tyto systémy již existují, nicméně spadají pod různé nástroje a různé politiky. Vím, že to je takový dodatečný problém ve chvíli, kdy se hodnotí tedy osud určité banky eh, v krizi. Chtěl bych vědět, jak nahlížíte na proces toho jednání ohledně EDIS a do jaké míry nebo jak hodnotíte některé návrhy, které se zakládají na pojištěných, při pojištěních na národních mm, úrovni, protože bankovní unie, co se týče rezoluce, řešení krizi, to se zakládá eh, ne tedy na rovném zacházení, ale na zacházení banka vůči bance, tedy subjekt vůči subjektu. Takže to, to pojištění evropských eh, mm, vkladů by asi nezdílalo podobnou filozofii subjektu vůči subjektu, spíše eh, by to bylo taková změna v rámci bankovního systému, mohlo by to být znepokojící. Já doufám, že jsem tu otázku dobře pochopila, takže k té zprávě Deloitte tady asi bez komentářů. My stejně netrpělivě čekáme, jako všichni ostatní investoři do Banku Popular stejně tak čekají. My prostě nemůžeme dělat více, než prostě jim zopakovat to sdělení, že netrpělivě čekáme. K bance ABLV jak jsem se vyjadřila k, tomu, k té harmonizaci insolventní legislativy, v tom smyslu, že národní insolvenční legislativy by měly eh, jaksi spadat do toho rámce řešení krizi a my musíme tedy zajistit, že výsledek v rámci toho členského státu bude stejný jako v rámci řešení uh, ins, případu insolventnosti a ještě to napojení na EDIS. Já jsem řekla, že v členských státech existuje i více než jeden insolvenční postup, tedy jsou tam možné různé cesty, proto říkám, že tam 19 plus několik více dalších postupů. Ohledně jednání EDIS, tady si cením toho, že komise se snažila, řekněme, odblokovat tu diskuzi ohledně této myšlence první fáze, kdyby to byl takový první společný systém označování <clears throat> bez nějakých rizik. My se účastníme té technické práce na Edisu, to tedy probíhá, ale zatím nemohu říci, jak e, toto, e, tento systém půjček pak bude fungovat v rámci systému EDI. Spíš hovořím tedy obecně. Z dlouhodobého hlediska se snažíme vytvořit režim pro celou eurozónu a proto to zaměření potřebujeme tedy tu, tu, tu bezpečnou síť i pro vklady, takže jenom takový velice obecný eh, komentář. We Ah, again, Pervanche, bere. A ještě jednou pervanš. Yeah, you under catch the eye. This is still groups. Ano, jste zapsána i v rámci CatchDI. Nepřejete si pohovořit? Tak eh, pan Urtasun. Děkuji, paní Keningova. Jen velice stročně. Já jsem z vašich slov pochopil ohledně toho nástroje moratoria, že také budete mít eh, dostupné nástroje v rámci toho eh, rezolučního období. Vím, že v tom případě Banko uh, vzešlo velice eh, jasně, že ta otázka eh, likvidity a to předchozí ocenění by byla velice užitečná. Ještě možné zavedení toho eh, statutárního hodnocení těch závazků, protože podle stávajícího IDS jsme toto neměli, nicméně hodlá se toto zapracovat, alespoň probíhá takováto diskuze a chtěl bych vědět váš názor na toto. Takže ohledně moratoria, k tomu se nebudu vyjadřovat statutory k těm eh, minimálním požadavkům. My jsme tady vždy apelovali na flexibilitu, zejména u těch subordinovaných, protože to eh, je rozhodnutí konkrétní banky. To, že nebude eh, poskytovat tolik prostředků, v rámci toho určitého Prahu a vždy může rozhodnout, zda zůstane tedy pod tímto Prahem. Děkuji, Bernoluke. Frau König, ich möchte noch einmal... Paní König, já bych ještě jednou eh, rád se vrátil eh, k té eh, zprávě Evropského účetního dvora. Tam je spousta výtek a je tam také řečeno ovšem, že SRB je ještě ve fázi výstavby, a, ale Ptám se, s jakými prioritami organizujete práci SRB. Já jsem byl udiven, eh, když jsem si přečetl, že eh, podle účetního dvora SRB není nebo nebyl schopen u všech bank, za které zodpovídá, eh, u určitý kritické funkce. Já jsem si myslel, že kritické funkce banky už musí být i na prvním místě vašeho seznamu. Protože, pokud, protože eh, podle těch se eh, určuje eh, rozsah možné rekapitalizace z místních zdrojů nebo řešení krize. Takže z jakého důvodu nejste připraveni posoudit kritické funkce u všech těch bank, za které zodpovídáte? Druhá otázka. Účetní dvůr píše, že jste došli k závěru, že ne ve všech členských eh, státech EU je uplatňována směrnice o pojištění vkladu a někde by systémy pojištění vkladů eh, nebyly schopny eh, pokrýt tedy vklady u nějaké větší banky v případě jejich problémů. Samozřejmě naš, nás jako zákonodárce eh, eh, zajímá, když se evropské právo nebude eh, dodržovat, tak ve kterých zemích se podle, vaši, podle vašeho názoru tento předpis konkrétně nedodržuje? Asi z mé tváře jste zaznamenali, že ta druhá otázka mne trochu znepokojila. Myslím, že si budu muset přečíst příslušnou zprávu. Takže ještě k té první otázce o zhodnocení účetního dvora, zejména druhá polovina 2016 a počátek 2017. Tehdy EBA ještě hovoři, eh, jednala o těch kritických funkcích a příslušném zhodnocení a my jsme se snažili zmapovat ty kritické funkce u bank eh, v rámci toho plánu řešení krizi na rok 2017. My jsme zhodnotili ty kritické funkce u všech bank, nicméně vzhledem k tomu, že bankovnictví je komplexní, máme tu ještě nějaké otazníky, Ehm, kdy si říkáme, mohou to být kritické funkce, ale musíme to prohloubit v průběhu roku 2018. V roce 2016 účetní dvůr měl pravdu, tam jsme nezmapovali všechny kritické funkce. V roce 2017 tady v rámci toho dialogu s odvětvím eh, vlastně jsem řekla, že žádáme i eh, sebe eh, zhodnocení ze strany bank tady toho těch kritických funkcí a velké funk- banky popisovaly tři kritické funkce a malé banky jich sepsaly 50, takže tady tomu jsem se musela usmát, protože ta zkušenost je velice různorodá a nyní v roce 2017 se to již zharmonizovalo, jasně se stanovilo, co jsou ty kritické funkce jak jsou nahraditelné a ty, které nejsou jednoduše nahraditelné, jsou předmětem tedy obav. A myslím si, že tady tedy účetní dvůr a jeho zjištění eh, za rok 2016 již byla opravena, ale je to tedy věc, které budeme i nadále věnovat pozornost. Nechci tu stanovovat špatné priority. Priority na rok 2016 bylo hlavně tedy zjistit, jak vypadaly ty jednotlivé bankovní skupiny, obeznámit se s nimi. Edis. Tady já to tak vnímám, možná se mýlím. Yes. Nejde o EDIS, ale o pojištění vkladu. Ano, ty systémy pojištění vkladu, to bylo implementováno ve všech členských státech a tento systém, ty mají určité odchylky, některé členské e, státy do toho zapojili ten slavný článek 11, transfer aktiv, jiné tam měly zase platební bloky, ale zase je třeba si pročíst tu zprávu účetního dvora i e, ohledně tedy těch e, systémů bankovních záruk a prověřit, nebo ta prověřovací funkce v členských státech, to je roli komise. Pokud zaznamenáme nějaké nedostatky my, tak to většinou přešleme na komisi a řekneme, tady si myslíme, že byste se na to měli podívat. Mohli byste to, prosím, mohli byste to prosím odpovědět písemně, až je to přečtete. Děkuji. Já vám děkuji. A tímto tedy můžeme uzavřít tento bod. Zase to byla velice plodná výměna názoru. Já vám tímto děkuji a budeme se těšit eh, na pokračování tohoto dialogu a naší spolupráce. Těšíme se tedy na další kroky naší společné legislativní práce. Thank you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 Vážení kolegové, teď tedy poslední část našeho dnešního programu a tím je společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu. Byro mne požádalo, abych byl zpravodajem na toto téma, vzhledem k tomu, že se jedná o velice jednoduché téma, tak postupujeme podle pravidla 50 eh, zjednodušený postup, to znamená, návrh eh, textu již byl rozeslán a eh, za dva dny vyprší námitkovací období a pokud tedy 10 členů výboru nebude proti, tak zpráva bude Eh, přijata automaticky a přejde na plénum. No a o čem je tedy tato zpráva? Konzultační postup, mm, článek 1.1.3 smlouvy a v podstatě eh, se to jedná jako taková součást celého toho balíčku komise o DPH, o tom asi víte, ten je velice ambiciózní, ale tato konkrétní část to v podstatě eh, tady stanoví jako stálou tu minimální sazbu 15% pro eh, tu eh, základní sazbu. To bylo souhlaseno v roce 92 a od té doby to bylo pravidelně prodlužováno a nyní tedy konečně komise toto učiní jako stále rozhodnutí. To rozhodně není kontroverzní, protože je to v podstatě nižší než takováto standardní sazba 17% a já souhlasím, že těch 15% je vhodné a vítám tedy to, tento přesun do e, tedy stálého systému a celá zpráva tedy v podstatě pouze schvaluje návrh komise na tomto základě. A já si myslím, nebo apeluji na členské státy, aby souhlasili a rychle implementovali celý ten akční plán o DPH. O tom jistě víte, že obsahuje celou řadu důležitých témat, ale to není předmětem této zprávy, je to jenom takové vyjádření. Ta zpráva je velice jednoduchá podstatě vyjadřuje pozitivní názor k návrhu komise, že tu bude tedy ta stála eh, sazba eh, té minimální základní sazby 15 Pan Zíle, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za Sanders Lunce bych eh, On byl stinovým zpravodajem takže jen jeho vyjádření. Pan Lunds, podobně jako vy říkáte, že komise to od roku 92 prodloužila i šestkrát, takže určitě tedy souhlasíme s, tím konzul, s tou konzultační zprávou, která tedy stanovuje ten trvalý systém, který požaduje po členských státech, aby tedy stanovila tu minimální základní sazbu 15 Nicméně většina členských států tu má tu minimální sazbu na 17 takže souhlas s vaší zprávou. Já vám děkuji. Nějaké připomínky? Eh, Pane předsedo, zpravodaji tohoto návrhu, který myslím schválíme jednohlasně. Máme zde příležitost pouze říci, že co se týče minimální hodnoty, tak tam potřebujeme konsolidovaný systém. A jak jste připomenuli, tento text je sice konsensuální, ale navíc ještě máme určitou urgentní situaci týkající se přijetí balíčku DPH, tak abychom vybředli z přechodného režimu, ve kterém stále jsme, abychom přijali tedy minimální základní sazbu. Děkuji. Zdá se, že nikdo jiný se nehlásí. Jak víte tedy 20. 21 dní od eh, odeslání zprávy, to je za dva dny, vyprší termín a pak to půjde do pléna v Dubnu. Děkuji. Takže tím můžeme ukončit zasedání a další schůze bude v pondělí 26. v 15 a potom v úterý dopoledne. A chci jenom připomenout, že zítra ve 14.30 budeme mít seminář týkající se fiskální kapacity pro eurozónu. A chci také připomenout pro ty z vás, kteří jsou členové pracovní skupiny pro bankovní unii týkající se MPL, tak tam budeme mít zasedání zítra a potom Daniel Nui bude v, eh, ve výboru v pondělí. Takže ještě jednou děkuji a uzavírám dnešní zasedání.